bude také hlasovat eh, o této zprávě a nyní budeme pokračovat eh, zprávou paní Genové Grabovské. Jde o perspektivy rozvoje občanského dialogu podle Lisabonské smlouvy. Čtyři minuty, paní Grabovská. Michael, please. I pressed. Thanks. Okay. Děkuji, pane předsedající. paní komisař. Děkuji, pane předsedo, paní komisařko, dámy a pánové. Nyní změníme téma a budeme hovořit o kontaktech mezi evropskými institucemi a evropskými občany. Tyto kontakty mají v tuto chvíli určité mezery. Jean Monnet v minulosti hovořil o tom, že Evropskou unii nevytváříme pro státy, ale pro občany. Evropská unie se rozšiřuje, je stále větší. Ale evropské instituce mají nyní problémy s tím, aby navázali dobrý kontakt s občany. To již prokázali určité bolestné zkušenosti v minulosti, například ne eh, ze strany Francie, eh, Nizozemska a Irska. Evropské instituce se snaží vylepšit eh, vztahy k evropským občanům a Evropská unie si uvědomuje jakou roli hraje občanská společnost, jak je důležitá. Opatření, která se přijímají v této oblasti, jsou stále četnější, ale nestačí to. Evropský parlament se snaží zajít ještě dále, snaží se přijmout takový mechanismus, který by tyto problémy měl vyřešit, který by měl vztahy mezi evropskými institucemi a občany vylepčit. vylepšit. Mělo by se ozřejmit, že evropští občané hrají důležitou roli také při přijímání a rozhodování. Článek 10 Evropské smlouvy hovoří o tom, že každý občan má mít možnost podílet se na rozhodování v Evropské unii. a existují také občanské iniciativy, tedy pokud je schromážděno milion podpisů, mohou potom občané předstoupit před Evropskou komisi, mohou se pokusit přesvědčit je o tom, aby připravila legislativní návrh. Ve své zprávě hovořím o dialogu s občanskou společností. Tento dialog není v právních textech nějak definován, ale Přál bych si, aby tento občanský dialog vycházel z následujících principů. Jednak jde o reprezentativnost občanské společnosti. Přál bych si, přála bych si, aby občanská společnost byla v Evropské unii dobře reprezentována, tedy aby se obraceli na ty správné partnery občanské společnosti. Je potřeba, aby tento dialog byl oboustranný. To znamená, že to nemá být pouze ve směru od Evropské unie k občanům, ale evropské instituce by měly také brát na vědomí hlasy evropských občanů. Takže my vlastně potřebujeme jakousi zpětnou vazbu. Zpětnou vazbu od občanů směrem k institucím. Přáli bychom si, aby tento dialog vycházel ze zásady transparentnosti. Tedy měly by tady být určitá jasná pravidla, podle kterých by celý dialog probíhal, měli bychom mít seznam nevládních organizací, které se mohou účastnit konzultací. Zásady občanského dialogu lze definovat pouze obtížně. Proto očekávám, že Evropská komise, která již v minulosti se zabývala zásadami posíleného dialogu v roce 2002, tentokrát také připraví příslušné zásady. Dále bych chtěla poukázat na to, že členské státy mají také podporovat občanský dialog. Vše, co se nachází v této zprávě, by mělo být během evropských voleb v tomto roce otestováno. Měl by to být takový první krok ve vztahu k evropským občanům. Tento krok by měl být nyní učiněn. Evropská unie by měla nabídnout občanům ty nejlepší věci, které nabídnout může. A to by mělo být zohledněno v dialogu. Děkuji. A nyní má slovo paní Vasiliu. Well, uh, all... Především bych ráda poděkovala za komisi, ráda bych poděkovala paní zpravodajce paní Grabovské a zároveň i výboru pro ústavní záležitosti za opravdu skvělou zprávu. Souhlasíme s tím, že občanská společnost hraje velice významnou roli v rámci evropské integrace. Je to jeden ze základních nástrojů komunikace mezi evropskými institucemi, evropskou společností a našimi občany. Umožňuje občanům provádět svá práva demokratickým způsobem v Evropské unii. Evropská komise má dlouhou zdravou tradici v rámci různých kontaktů s občanskou společností. Tato spolupráce mezi Evropskou komisí a a občanskou veřejností roste a pokrývá různé oblasti, to znamená různé politické dialogy, řízení projektů v rámci Evropské unie, ale i v rámci našich partnerských zemí. Lisabonská smlouva tyto stávající praktiky sformalizuje a vytvoří jakýsi nový impuls dalšího zlepšení této oblasti a zároveň otevře dveře pro další možnosti, tak aby se občanská veřejnost mohla zapojit v rámci různých občanských společností. Tím, že zapojíme různé zúčastněné aktéry do aktivního dialogu, to ovšem znamená, že musíme mít k dispozici vhodné nástroje, tak aby občanská společnost mohla vyjádřit své názory a aby mohla být vyslyšena. V neposlední řadě evropské instituce potřebují rovněž vhodné nástroje, tak abychom zajistili to, co, že to, co si vyslechneme od našich občanů a od občanské společnosti, vhodným způsobem zpracujeme a zakomponujeme do našich systémů. Komise vítá to, že stávající zpráva pokrývá mnoho oblastí, které komise už provádí v současné době prostřednictvím našeho mandátu Komise už iniciovala různé oblasti aktivity, tak aby zapojila občanskou společnost i jednotlivce, občany do veřejné debaty v různých oblastech, které se dotýkají Evropské unie. Jedním z takovým inovativním přístupem je i konzultační proces s našimi občany. Toto je mm, rovněž různá etapa konzultací na základě konkrétních kontaktů Protože v posledních 35 letech jsme využívali eurobarometr, tak abychom hodnotili názory našich občanů a představuje to významný nástroj monitorování veřejného mínění v Evropě. Ovšem ani komise, ani Evropský parlament nemůže sám o sobě zorganizovat celoevropskou veřejnou rozpravu. Bylo by to možné pouze, pokud by evropské instituce a zároveň členské státy pracovali ruku v ruce. Toto je cílem politického vyhlášení tak, aby Evrop, to znamená komunikace Evropské unie v partnerství, které podepsala 22. října 2008. Komise parlament i rada. V tomto kontextu Evropská komise a Evropský parlament už koordinují své úsilí společně členskými státy prostřednictvím partnerství v rámci mm, na regionální úrovni, místní úrovni, v oblasti různých konkrétních příkladů zapojujeme místní orgány, nezávislé nevládní organizace. V roce 2009 vytvoříme 11 nezávislých partnerství v tomto ohledu a tím pádem bychom chtěli zefektivnit celý tento přístup. Komise se domnívá, že plodný dialog je závislý rovněž na aktivní účasti a to na všech stranách, to znamená nejenom na straně evropských institucí, ale i členských států a občanské společnosti. Evropská komise doufá, že Lisabonská smlouva vstoupí v platnost a jsme připraveni pro všechny konkrétní aktivity tak, aby ustanovení této smlouvy byly aplikovány v praxi a abychom nadále rozvíjeli dialog s občanskou společností. Děkuji. Děkujeme, paní komisařko. Amanhã, a hora regimental. O relatório que tínhamos previsto apresentar. Eh, zítra se tedy bude hlasovat i o této zprávě. A nyní má slovo paní Andrikiene, nebo na řadě je její zpráva, ale není mezi námi a proto se o této zprávě bude hlasovat ve středu. Je to zpráva, která se týká vývoje